ve čtvrtek. Teď přecházíme k dalšímu bodu našeho jednacího pořadu. A ten zní eh, průběžná zpráva paní poslankyně Hybnerové eh, finanční pomoc členským státům, jejichž měnou není euro. Prosím, paní Eh, poslankyni Hibnerovou jakožto zpravodajku, aby eh, se ujala slova a má čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, eh, vážení kolegové. Ta reforma se zaměřuje hlavně na eurozónu, protože to vychází hlavně z té současné krize je třeba se zaměřit na architekturu jednotné měny, ale při reformě nesmíme zapomínat na tom, že Evropská unie musí podržet jednotu, aby se zajistila zajistila integrita jednotného trhu. A proto revize nástroje pro eh, bilanční, eh, platební bilanci musí přihlížet také k nečlenským státům eurozóny, co se týče eh, poskytování finanční pomoci při makroekonomických potížích. Je třeba, aby i neeurozónoví členové měli případ při eh, eh, vstup k PCCL a ECCL pak bude možné včas řešit rizika a eventuální obtíže se vyřeší, než se úplně rozvinou jakožto hrozby pro finanční stabilitu. A zkušenosti z krize ukazují, že se to může stát nakažlivým. Tato revize nejenom nezaručuje další práva na finanční pomoc nečlenům eura, ale také tady dává další povinnosti, protože se zpřísňují dohodová, do, dohledová opatření před a po poskytnutí této pomoci. Jsou tady také guideline, která se zaměřují také na makroekonomické další programy a ty zdůrazňují potřebu, aby se realisticky vyslovovaly prognózy a je třeba podporovat intrainstitucionální dialog o finanční pomoci. Jsou tady požadavky, kterým budou podrobeni i tito členové v kteří nejsou, eh, eh, nemají euro. A je to za, založeno na two-pack, tedy na finanční ekonomickou pomoc a znamená to tedy úsilí o EU harmonizaci s myšlenkou, aby se hlavně podpořil jednotný trh. A je to velice důležité, zejména v souvislosti s současnou rozpravou o bankovní unii. Pokud bankovní unie má být úspěšná, pak bude třeba, aby se s jejími členy zacházelo férově a jednotně proto tedy nečleni eh, eh, eh, eurozóny budou muset mít také potřebný soubor práv a povinností, co je velice důležité. Nabídnout těm členským státům, které nemají euro, fiskální jištění, protože určitá opatření podnikaná mohou mít velice tvrdé implikace a může vzniknout potřeba rekapitalizace bank. Ehm, ehm, členové, ehm, až, až tedy toto bude E bude. Pak ESM bude mít možnost pří, přímo rekapitalizovat eh, banky. Co se týče o revidovaný návrh, já si myslím, že by tady měl být nástroj pro nepřímou rekapitalizaci pro ty členy, kteří se zúčastní ESM a nejsou členy eurozóny. V rámci toho tito členové budou mít možná čerp, možnost čerpat úvěry, aby mohli rekapitalizovat své finanční instituce. Je, eh, jakož FSM e e EFSM je Evropský mechanismus finanční stabilizace a e, to se brzy přeruší a nevyužené, nevyužité úrokové, úvěrové kapacity by se mohly pře, převést právě na BOP. A mohli bychom zvážit takovou alternativu, aby nečlenové eura se mohli zúčastnit SSM, aby to přispělo k nástroji mechanismu rekapitalizace bank s tím, že by potom mohli z toho také mít výhodu. Na závěr, revize BOP vysílá velice jasný signál, který jde za rámce eh, otázky finanční pomoci, totiž větší harmonizace reform napříč Evropskou unii v posledu je mm, eh, důležitá pro členy i nečleny euro a hlavně to podporuje zájmy jednotného trhu. Děkuji mnohokrát a děkuji a teď bych dal slovo panu komisaři Oli Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Chtěl bych vám nejprve poděkovat za velice rychlé řešení tohoto legislativního návrhu. Chci poděkovat poslancům výboru Ekon, konkrétně paní Hibner, a také stínovým zpravodajům za jednotlivé politické skupiny za konstruktivní dialog k této problematice během posledních několika týdnů a měsíců. Politická dohoda už je k dispozici, pokud jde o dvojbalíček a tento návrh je dalším velice důležitým krokem, který nyní musíme udělat, abychom posílili mechanismus stability a abychom ho aktualizovali. Tím se vyhneme tomu, že se budeme příliš úzce soustředit pouze na eurozónu a přesně to je podstatou nového návrhu Evropské komise. Chceme revidovat současný nástroj pro podporu platební bilance. Současné nařízení již plně nevyhovuje dnešní situaci. Byl vytvořen pro oblast eh, eura společně s EFSM a ESM. Toto nařízení kromě toho nezohledňuje také nedávné reformy týkající se ekonomického řízení. Jehož cílem je posílení koordinace. Jde o mm, ten dvojbalíček. V rámci této situace tedy nový návrh Evropské komise vychází ze současné legislativy, ale jde nad její rámec, to znamená, že zahrnuje také státy, jejichž měnou není euro a nabízí další finanční nástroje, to znamená úvěrové linie, například úvěrovou linii za zpřísněných podmínek ECCL a takzvanou PCCL předběžnou podmíněnou úvěrovou linii a nastavuje také rovné podmínky eh, hry pro státy eurozóny i státy, které leží mimo ní. Takže, pane předsedo, vážení poslanci, pokrok eh, pokud jde o toto nařízení, je velice důležitý, protože krize se neomezuje pouze na eurozónu, ale stejná či podobná finanční pomoc a nástroje na finanční pomoc by měly být dány k dispozici prostřednictvím evropské legislativy také státům, jejíž měnou euro není a to, co možná nejdříve. Tyto státy neplatící eurem by měly mít také možnost bojovat se současnou krizí a cítit evropskou podporu, takže proto je potřeba naléhavě eh, zakročit a vaše pomoc eh, ze strany Evropského parlamentu je více než vítána. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A teď budeme mít řečníky za jednotlivé politické skupiny a jako první za EPP má slovo pan Markus Ferber. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Nejdříve srdečné díky zpravodajce Danutě Hübner která předložila vynikající zprávu, kde skutečně se dotkla těch nejdůležitějších aspektů. Jsou to věci, na které musíme dávat velký pozor, protože není možné, aby jsme se snažili regulovat rizika na trhu. A tady samozřejmě Evropský parlament, aby byl zcela mimo z hlediska legislativy. Takže je důležité tady používat tyto mezi zprávy. Jsem trošku eh, smutný z toho, že tady není zastoupena rada, protože v podstatě to je také adresováno na radu. A rada by měla vnímat přání Evropského parlamentu, takže by se slušelo, aby naslouchala rada těmto připomínkám. Za německou delegaci v EPP máme už některé pochybnosti, zvláště ohledně otázky rekapitalizace bank, protože eh, to zabírá velký prostor. To je otázka tedy eh, změny eh, z hlediska EFSM, protože tady se vytvoří nová konstelace. Je to zvláště otázka Eh, přenesu, přenosu prostředků z FSM do EMS, protože EFSM končí. Takže si klademe otázku, zda je skutečně vhodné tady jaksi směšovat eh, tyto prostředky z hlediska členů eurozóny a nečlenů. Principiálně tato zpráva jde správným směrem, takže EPP bude hlasovat pro ale co se týče německé eh, delegace, my se zdržíme. Děkuji a dalším řečníkem je pan Kutaš jménem socialistu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Hibner za vynikající spolupráci. Paní Hibner byla také velice ochotná zapracovat naše pozměňovací návrhy do kompromisních pozměňovacích návrhů. Předkládané nařízení týkající se finanční pomoci pro státy, již měnou není euro, má nastavit rovná pravidla hry v době, kdy se všech členských států Evropské unie dotýká krize, dochází ke zvyšování zadluženosti, deficitům a tak podobně. Země eurozóny mají k dispozici evropský mechanismus stability 500 miliard eur, zatímco eh, Nečlenské státy, eh, státy mimo eurozónu mají pouze 50 miliard, 500 vůči 50 eh, miliardám. Ta částka je tedy pro země neplatící eurem podstatně nižší. Cílem Evropské komise je tedy nastavit podobné podmínky a postupy také pro finanční půjčky pro státy, které stojí mimo eurozónu. Podporuji tuto myšlenku zavést nástroj bankovní rekapitalizace pro státy mimo eurozónu. Tyto země potřebují fiskální ochranu, ale dáváme přednost mechanismu, který povede k přímé rekapitalizaci bank, abychom se vyhnuli určitému rozpolcení jednotného trhu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Schmidt. Eh, děkuji. Děkuji, pan, Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat eh, paní Danutě Hibner za vynikající práci a eh, za to, že získala i naši podporu. V těchto dobách hospodářské krize je nesmírně důležitá, aby eh, Evropská unie držela pohromadě ze severu na jih. A pokud je o mě, to je vůbec ze všeho nejdůležitější a sám pan komisar se o tom zmínil. Je možné, že země mimo eurozónu potřebují podporu v v dobách krize a bude-li tomu tak, pak musíme eh, vytvořit eh, možnost, aby se jim dostalo podobné podpory. Vytvořili jsme úplně odlišný nástroj pro eurozónu a k tomu přirozeně muselo dojít. Ale teď eh, musíme také aktualizovat instrument, aby byl k dispozici i státům, které nemají euro. A myslím si, že je to možné, ale asi bychom mohli s klidem říci, že bychom mohli jít dále. Když jsem poslouchal pana Ferbra, pak eh, jsem si uvědomil vlastně, že i kdybychom otevřeli tady dveře vůči novému nástroji, pak asi bychom nechtěli, aby eh, se nám sem dostaly věci zadními eh, vrátky se SM, FSM O tom to celé není. A proto po mnoha diskusích jsme nakonec eh, přišli s takovým dodatkem. A myslím si, že i paní Hybnerová to zohlední a doufám zejména, že popřemýšlí v odstavci 7. My říkáme za podmínkou, že účast, účasti ESN, EFSN, s tím, že se tady budou uplatňovat stejná práva i povinnosti, jako je to v případě členských států eurozóny. A to je kompromis tak, aby celá skupina mohla podpořit návrh e, e, Danuty Hibner. A teď za skupinu ECR pan Zila, prosím. Takže tady kungs, komisár kungs, Es arī gribētu sākt ar pateicību Danutei Humnerei <clears throat> par šo ziņojumu, lai arī, kā mēs zinām un dzirdam, já bych chtěl se připojit k díkům, které tady zazněly na adresu kolegyně Danuty Hibner. Tato zpráva je v podstatě určitá snaha vytvořit podpůrný nástroj, určitou facilitu pro nečleny eurozóny. Jedná se o PCCL a ECCL, to jsou eh, vítané nástroje. A členy, které jsou, eh, tedy země, které jsou členy FSM, se mohou stát také členy EMS. Takže tyto nástroje by měly být také k dispozici nečlenům. Těch 10 miliard, které přejde z FSM, to jsou prostředky, které budou součástí těchto podpůrných nástrojů. To samozřejmě bude mít rozporuplné eh, dopady ze strany těch dárců. Co se týče nečlenů eurozóny, tady je také otázka, jak by se mohli připojit k mechanismu řešení bankovních problémů. I to je velmi důležitá záležitost. Celkově naše frakce bude hlasovat odděleně. Já budu hlasovat pro tuto zprávu, někteří kolegové budou proti této zprávě z mojí frakce. Ale v každém případě, že nedoufám, že tato zpráva bude odmítnuta. Děkuji. Nyní pan Chuntis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já ze dvou důvodů podporuji tuto zprávu, nepodporuji tuto zprávu. První důvod spočívá v tom, že v této zprávě se podporuje nařízení komise, které eh, se zaměřuje na státy, které nejsou členy eurozóny. Druhý problém spočívá v tom, že Evropský parlament zde nemá vůbec žádnou možnost navrhnout změny to bylo také konstatováno zpravodajkou v této zprávě. V principu mm, my tady můžeme říci, že zde schází demokratická legitimita. Je to stejný problém jako v jiných případech, to znamená, že padají rozhodnutí a Evropský parlament eh, se toho neúčastní. Co se týče průběžných eh, zpráv, tak eh, Tady víme, že tyto nástroje by měly být využívány proto, aby se zde vytvořilo rovnocené postavení mezi členy eurozóny a nečleny. To jsou ovšem argumenty, které nejsou správné. Zde se jedná o určité snahy ze strany komise vytvořit určité liberální, jednosměrné komunikace a to poškozuje Řecko, Portugalsko a další země. Takže s tím nemůžeme souhlasit, proto budeme proti této zprávě. Děkuji, nyní paní Galpec na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, srdečně blahopřeji zpravodajce Danutě Hybnerové, která vykonala vynikající práci. Zde se jedná o země, které jsou členy eurozóny a země, které tam nepatří. Tyto dvě skupiny jsou rozděleny v rámci krize. Vytvořily se zde dvě skupiny. A v této souvislosti si klademe také otázku, jestli můžeme provádět společnou hospodářskou politiku, pokud zde máme tento rozpor. Musíme překonat tento rozpor mezi těmito dvěma skupinami států. A tomuto cíli slouží tato zpráva a také zjednodušení eh, v rámci nástroje podpory platební bilance. Je zcela zřejmé, že to povede k odstranění různých problémů, které tady existují. Musíme zajistit stabilitu, solidaritu a také trvalou udržitelnost. Je zřejmé, že pro překonání krize potřebujeme také mm, disciplinovanou platební bilanci a musíme tudíž regulovat tuto platební bilanci prostřednictvím těchto nástrojů. Musíme se tedy pohybovat takovým směrem, který by umožnil, aby banky v nečlenských zemích z hlediska eurozóny mohly být také rekapitalizovány a aby jsme dostali pod kontrolu eh, dluhy v těchto státech. Proto můžeme v rámci tohoto návrhu počítat s mírným pokrokem i v těch zemích, které nejsou členy eurozóny. Samozřejmě, že nebylo možné všechny detailní otázky řešit v této krátké zprávě, ale v v definitivní verzi tohoto nařízení musí být i tyto detaily vyřešeny. Srdečné díky, budu hlasovat pro. Děkuji, nyní na minutu pan Tabajdy. Děkuji mnohokrát. Já naprosto souhlasím se zprávou paní Hybnerové v tom smyslu, že i eh, nečlenské země eurozóny, včetně Maďarska, by měly požívat ochrany tak jako členské státy eurozóny, které mají tyto ochranné eh, opatření, to je Maďarsko, Česká republika nebo Polsko, budou tedy spadat eh, do těchto ochranných záležitostí. Je nutné, aby i v těchto státech byla ochrana před bankrotem, takže eh, souhlasím s tím, co navrhuje paní Hybnerová a ještě bych chtěl zdůraznit, že pokud se nebudeme, pokud eh, nebudeme mít stejné jednání vůči všem členským státům Evropské unie, tak by mohly vzniknout situace, kde by Evropská unie trpěla roztržkami a rozpadala se a tudíž eh, by byla ohrožena. A to se nesmí stát. Děkuji, nyní na minutu pan Gustafsson. I världen utanför det här huset. Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím, že eh, evropské úsporné politiky ničí sociální stát, lidé upadají do chudoby, končí nezaměstnaní a to vše kvůli věčné vizi trojky, která nevidí celé hospodářství v celku, ale eh, vnímá ho pouze perspektivou fiskální politiky. Myslím, že je třeba zmínit tuto politiku, kdy peníze mají přednost před lidmi. Dostáváme se ke stále stejným problému, kdy tento návrh není ničím jiným než opakováním toho, co se týká zemí eurozóny a kdy se bude exportovat úsporná politika do zemí mimo eurozónu když narazí na stejné problémy, tak se uplatní evropská neoliberální politika, která nebude ku prospěchu. Děkuji. Je tady na vás otázka ze strany pana Šmita. Jste ochoten odpovědět? Prosím, pan Šmit. Tak se eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl pana Gustavsona zeptat, kde ve zprávě paní eh, eh, Hybner eh, je něco o té bolesti břicha, kterou z toho dostaneme? Nic takového jsem tam neviděl. Vy jste se pokusil ten text schrnout, ale myslím, že jste ho nesprávně pochopil. Právě, že jde o lidi, o pomoc jim, o pomoc státům, za stejných podmínek, eh, za jaké mají možnost pomoc čerpat jiné země. Takže kde jste našel v tom eh, textu odkaz eh, na ty bolesti Pane Šmita, nevím, kde jste byl posledních pět let, když se tady všude zavádějí úsporné politiky. Tato politika je vlastně totéž, když se vezmete makrofinanční opatření, která se aplikují eh, úplně všude a uplatníte tato, nová pravidla, tato pravidla i na další země, tak eh, tedy na země, které jsou mimo eurozónu, tak ano, možná to je spravedlivé, ale je to ta stejná úsporná politika, která jim peníze nepřinese, pokud eh, nebudou škrtat ve všech sektorech, platech a důchodech. Kleva Kekuš. U zadních pár letech jsme Během posledních několika let evropští politici zavedli několik nových nástrojů pro finanční pomoc v eurozóně, jakožto reakci na důsledky hospodářské a finanční krize. EFSM a ratifikace smlouvy ESM byly vytvořeny jakožto e, ochrana e, eura. Hospodářská krize a také finanční potíže některých členských států v eurozóně e, zvýraznily potřebu definovat zvláštní finanční mechanismus, který by mohl zarazit šíření infekce. Říkalo se tomu BOP, návrh o platební bilanci a mělo to pomoci i, mělo by to pomoci i členským státům, které stojí mimo eurozónu. Pokrok, kterého bylo dosaženo s nedávným eh, Tupakem a nedávná ustanovení ze zprávy Ferreiro, to by se mělo, dát, mělo konsolidovat svým novým nástrojem pro finanční pomoc pro ty členské státy, které nepoužívají jako měnu euro. Ale já eh, vítám, že se sem eh, také zahrnuje zmínka o mm, analýze nákladů a prospěchu veřejných investic a že nástroj BOP pro země mimo eh, eurozónu musí zajistit také kontrolu veřejných financí, včetně důsledků, včetně s tím, že se musí také uvažovat o potřebných finančních eh, opatřeních do roku 2020. Pan Stolian, děkuji, eh, pane předsedo. Má země Rumunsko obdrželo finanční pomoc Evropské unie a to ve velice obtížném okamžiku okamžiku současné krize. Já bych rád vyjádřil vděčnost člen, členských, v členským státům i evropským institucím za tuto pomoc. Nicméně, Země, které jsou v potížích a které nejsou v eurozóně, teď si uvědomují, že vlastně nemají stejný přístup k celému plnému rozsahu finančních nástrojů, jako je tomu v případě členských států eurozóny. Proto také plně podporuji návrh paní Hybnerové, naší zpravodajky, aby se tato věc řešila a zmínila v této zprávě. Konkrétně podporuji návrh, aby se vytvořil zvláštní finanční nástroj pro rekapitalizaci bank. Tento nástroj eh, by eh, měl mít eh, přitom podmínky, že tady musí být rozumná měnová a fiskální politika. Na to by měl být vázán. Děkuji, mnohokrát děkuji. A teď pan Odí. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych se chtěl připojit těm komplimentům na adresu naší kolegyně. A také bych vám chtěl poděkovat, pane komisaři, za veškerou práci ohledně stability. Tady máme problematiku, který se zabývá mechanismy podpory v případě potíží z hlediska platební bilance v zemí, kde není euro. Je to článek 143 ve smlouvě, který hovoří o přizpůsobení se výjimečným způsobem. Tady se hovoří o 50 miliardách, pardon, o 50 milionech. Vy uvádíte, pane komisaři, ve vašem návrhu, že to nahrazuje určitá opatření z hlediska excesivního, tedy příliš vysokého deficitu. To je nařízení roku 2002. Mám tři otázky. Nejdříve k eurozóně. Tady máme mezinárodní dohodu mezi státy a týká se tedy mechanismu stability. Vy jste vyjmenoval veškeré mechanismy, které odůvodňují, ospravedlňují tento návrh. Ale to, co jste ocitoval, to jsou mechanismy, které vymizí, jako například EFSM. Proč tedy je tady tento právní základ? Druhý, druhá otázka. Jak to zajistíte, abyste propojili eh, hospodářské řízení Eh, s tímto mechanismem stability, protože to není derogace. V podstatě každý stát si může vybrat, jestli bude eh, součástí eurozóny či nikoliv. A jak přistupujete k článku 6? To znamená, jak donutíte státy, aby byly předmětem této, tohoto posíleného dohledu? Na minutu nyní pan Balčitis. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat paní zpravodajce za zpracovaný návrh. Domnívám se, že revize současného nařízení přichází včas. Země mimo eurozónu by měly mít k dispozici větší záruky, pokud jde o poskytování finanční pomoci, protože současná situace, ekonomická situace je nelehká. V případě bankovnictví a rekapitalizace bank musíme být otevření, protože všude se otevřeně hovoří o tom, o fungování bank a role bank v krizi je velice důležitá. Banky na sebe musí vzít svou odpovědnost a posílena musí být tak Evropská centrální banka. Pokud chceme vyřešit problém krachujících bank, tak členské státy budou muset napravit makroekonomické ukazatele, což znamená, že členské státy a jejich daňoví poplatníci budou muset krýt náklady a já doufám, že nový návrh Evropské komise zapracuje také větší odpovědnost pro bankovní sektor. Děkuji, říká pan předseda. Pět žádostí o slovo v rámci Catch the Eye. První, pan Mikolášik. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji. Vážený pane komisaři, kolegové, eh, světová hospodářská krize zanechala svoji stopu ve všech členských státech Evropské unie. A dnes se nám stále ještě nepodařilo pořádně překlenout období regrese. A musíme rozlišovat mezi státy eurozóny a ostatními státy. Všichni jsme ale společně na stejné lodi a musíme tedy opatrně přistupovat k opatřením, které by nás přivedly k ještě větší makroekonomické nerovnováze. Jsme svědkami zrodu bankovní unie. Ta bude důležitým nástrojem budoucnosti při zvládání podobně složitých hospodářských a finančních situací, jaké prožíváme v současnosti. Jistě je nevyhnutelné, aby státy eurozóny v rámci mechanismu bankovní unie měly dostatek financí pro udržení stability měny. Aby však činnost bankovní unie byla skutečně přínosem pro celou Evropskou unii, je potřebné, aby tady byly vyčleněny prostředky pro řešení kritických situací a aby byly dostupné pro všechny. Speaker is Mr. Banky. Děkuji a teď pan, pa, děkuji. Dalším řečníkem je pan Banke. Děkuji. Tak. Maďarsko nepatří do eurozóny, ale naše stabilita je silnější než stabilita některých eh, členských států eurozónu. Deficit eh, rozpočtu je pod 3%, tedy v posledních eh, třech letech od roku 2010. Za, od tohoto roku také zjišťujeme, že klesají dluhy. Jsou jenom čtyři evropské státy, které mají eh, stejnou situaci. Maďarsko nevyužívalo žádné zahraniční pomoci. I když roku 2010 jsme se ocitli ve velmi obtížné situaci, obtížnější než v Řecku. Zvládání krize v Maďarsku je příkladem pro mnoho členských států, ale i pro nás je důležité, aby i nečlenské státy eurozóny mohly dostat podporu stejně jako státy, které jsou členy eurozóny. Děkuji a pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři. Je přirozené, že stejně jako země eurozóny i jiné státy Unie se mohou ocitnout situaci, že budou potřebovat rekapitalizovat svoje banky. Evropský stabilizační mechanismus je koncipován na zabezpečení rizik eurozóny a v současné době není schopen poskytovat pomoc jiným členským státům. Co se týče zprávy paní Hybnerové, tak zde se popisují dvě možnosti, jak se dopracovat k řešení rekapitalizace i v nečlenských státech z hlediska eurozóny. Přiznávám, že z hlediska právní čistoty se mi jeví přijatelnější alternativa, která vychází ze změny smlouvy o Evropském mechanismu stability, což by umožnilo i nečlenským státům eurozóny přispívat k splacenému kapitálu a zabezpečit tak záchranný mechanismus pro rekapitalizaci bank v těchto státech. Druhé řešení, to znamená vytváření nového nástroje v podobě půjčky, která by se mohla poskytnout vládám těmto státům za účelem rekapitalizace bank, podle mého názoru by pouze fixovala rozdělení mezi fungováním členských a nečlenských států z hlediska eurozóny. Speaker is Madame Basescu. Paní Basescu, jako další řečník. Revize současného nařízení může umožnit členským státům, jejíž měnou není euro, používat podobné nástroje jako země eurozóny. My jsme byli jedna z prvních zemí, která čerpala finanční pomoc Evropské unie eh, díky systému podpory platební bilance BOP. Díky této pomoci Rumunsko stabilizovalo veřejné finance a spustilo celou řadu důležitých reform. Politické náklady byly samozřejmě velice vysoké, přesto moje země snížila rozpočtový deficit a udržela dluh pod kontrolou. V tuto chvíli nám ovšem hrozí, že některé závazky v současné smlouvě s MMF a s Evropskou komisí nedokážeme naplnit za současné socialistické vlády. Takový scénář by samozřejmě ohrozil stabilizační reformy a úsilí, které vyvinula předchozí vláda. Děkuji. Nyní pan Luha, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji, eh, pane předseda. Eh, je tady zcela bezprecedentní finanční situace v posledních letech a to velice poškodilo naše ekonomiky. Eh, stouply rozpočtové schodky a veřejná zadluženost v mnoha státech. A ty členské státy, které nepoužívají ehm, euro, pokud ty mají mít možnost také čerpat z pomoci, pak si myslím, že je velice důležité, aby ty státy, které se účastní jednotného eh, mechanismu dozoru, byly také součástí ESM a eh, aby byly napojeni na nástroj rekapitalizace bank, protože většina těchto zemí má velice velké potíže co do přístupu ke komunitárním eh, finančním nástrojům a proto ehm, by bylo třeba také navýšit administrativní kapacitu a také schopnost absorpce evropských fondů. Děkuji. Děkuji. A finanční krize do značné míry mecanismului a ovlivnila rozpočty členských států. 50 miliard euro. To jsou obrovské částky, které byly eh, dány k dispozici eh, státům, které mají potíže, včetně mé země, což je Rumunsko. Ale pořád jsou tady problémy eh, s realizací tohoto mechanismu. A to proto, že ty členské státy, které nepoužívají euro, nemají stejný přístup k finančním nástrojům jako členské státy eurozóny. Proto musíme tady vyrovnat podmínky. a e, vlastně ty nedávno vynalezené e, mechanismy to jenom komplikují. E, co se týče nástroje, Ehm, platební bilanc, to by mohlo pomoci, protože by to zvýšilo e, kapacity a také schopnost absorpce e, evropských fondů. Proto plně podporuji paní Hybnerovou a její zprávu a gratuluji k ní. Děkuji a teď je na řadě závěr této rozpravy a slovo má pan komisař Oliren za komisi. Děkuji, pane předsedo, e, vážení členové parlamentu. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za velice věcnou rozpravu k této velice důležité věci pro celou Evropskou unii. A já zcela podporuji eh, důraz, který paní Hybner činí na potřebu, aby se udržela eh, Evropská unie v celku. A e, samozřejmě, že o tom hovořil také pan Ole Schmidt v průběhu této rozpravy. Zatím není ještě úplně známo, jaké budou kritické problémy v rozpravě, v radě, pardon, protože ta jednání ještě nezačala. Proto stanovisko Evropského parlamentu vítáme i proto, aby se diskuse na straně rady posunuly vpřed. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych povzbudil radu k tomu, aby zahájila jednání k této záležitosti. Rovněž bych rád poděkoval panu Stolojanovi a panu Ody za to, že se zmínili o zkušenostech Rumunska eh, s tím, jak kladný dopad má pomoc nástroje platební bilance na eh, oživení v Rumunsku. V posledních letech také Maďarsko a Lotyšsko měli možnost těžit z programu BOP a zkušenost Lotyšska je zvláště ilustrativní, protože když krize Ehm, z druhé strany Atlantiku zasáhla Evropu, zasáhla i Lotyšsko ale dostalo se jim podpory eh, z Evropské unie prostřednictvím programu platební bilance, potvořili je také nordické státy a Mezinárodní měnový fond. A díky tomu Lotyšsko bylo schopno realizovat velice odvážný a náročný program hospodářských reform a fiskálních modifikací teď můžeme říci, že Lotyšsko se vzpamatovalo a opravdu díky tomuto programu a nejenom samozřejmě její ekonomika roste. A vidíme také, že v Lotyšsku roste zaměstnanost. Já tím nechci říci, že už nevzniknou žádné další potíže. Samozřejmě, že jsou potíže, jsou tam velice náročné programy přizpůsobování se podmínkám, ale zároveň je jasné, že Lotyšsko má to nejhorší za sebou a že jde dopředu díky tomu, jak bylo schopné se vzpamatovat a díky i podpoře Evropské unie. V současné době je Lotyšsko velice za vážným kandidátem na eh, dalšího člena eh, eurozóny po Estonsku. Eh, co se týče otázek na právní základ, pan Juntis například o tom hovořil. Tento návrh vychází z článku 352 smlouvy, který předpokládá také eh, eh, eh, zakotvuje postup. Mohu vám, pane Ody, také slíbit, že komise vám posléze poskytne konkrétnější odpověď na důležitou um, otázku, ale jenom chci vysvětlit, že věci se opravdu pohybují dopředu. Teď bych chtěl odpovědět ještě panu Gustavsonovi a to učiním švédském. Eh, pane, pan Gustav, Gustafsson, pan Schmidt nakonec hovořili dneska švédsky. A rád bych tady řekl tolik, že solidarita Evropské unie je možná právě díky takovémuto druhu mechanismu a že tím se zajistí podpora i pro slabší státy a jejich obyvatelstvo. A to se dá eh, dosáhnout pouze díky hospodářské stability, která pak vede zase k růstu a tvorbě pracovních míst. O to vlastně jde v této reformě. Děkuji. Děkuji, eh, pan, pane komisaři. A abychom tu rozpravu už měli uzavřenou, požádám paní zpravodajku eh, Hybnár dvě minuty. Jenom velice stručně zareaguji na vyjádření kolegů z EPP, konkrétně na pana Ferbera, který hovořil o tom, že je znepokojen, pokud jde o rekapitalizaci bank a uh, pokud jde o přístup států mimo eurozónu k fondu pro rekapitalizaci bank. Chci říci, že Evropský parlament přednedávnem schválil mechanismus takzvaného opt-inu pro členské státy mimo eurozóny pro vstup do mechanismu pro jednotný dohled. A víme, že to bylo právě v rámci tohoto mechanismu jednotného dohledu, kdy Eh, dozírající orgány budou mít eh, možnost eh, dávat doporučení národním orgánům a stanovovat určité požadavky týkající se rekapitalizace bank. Takže se domnívám, že naše odpovědnost by měla jít nad rámec mechanismu pro jednotný dohled a měli bychom se zaměřit také na to, jak můžeme pomoci eh, všem státům eh, získat přístup pro rekap- k prostředkům pro rekapitalizaci. Pokud jde o převod eh, na, z EFSM, který přestane fungovat, jakmile začne platit ESM, tento převod nebude znamenat převod zbývajících prostředků, ale spíše úvěrové kapacity, což je přeci jenom odlišná věc. A na závěr bych chtěla poděkovat všem, s nimiž jsem měla to potěšení v posledních dvou, třech měsících o této zprávě diskutovat. Děkuji všem stínovým zpravodajům a všem ostatním, kteří se podíleli na této velice obohacující diskuzi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Tímto uzavíráme tuto diskuzi. Hlasovat se bude zítra o půl dvanácté. A Postupujeme dále k dalšímu bodu na programu jednání. A tím je otázka k ústnímu zodpovězení na komisi týkající se státní podpory poskytované regionům. Bardzo proszę o zabranie głosu. Prosím.